Pan předseda. Vznavím předseda. posiedzenie. Znovu zahajuji zasedání. Zápis včerejšího zasedání jste dostali. Má k tomu někdo připomínky? Zdá se, že nikoli. Je tedy přijat. Podle pořadu jednání máme nyní na programu společnou debatu nad sadou zpráv, které se týkají námořního balíčku. Zahajuji eh, tuto rozpravu a nyní eh, si slovo vezme pan poslanec de Grandes Pascal, který je zpravodajem na čtyři minuty, prosím. Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente de la Comisión. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo komise, dámy a pánové.